Start. Dámy a pánové, pusme se do práce. Usaďte se, prosím. Nachystejte si hlasovací karty. Vložte si je, prosím, do zařízení. Nebudeme provádět kontrolní hlasování. Spoleháme se na profesionalitu našeho technického personálu. Nejprve nás čeká hlasování o rozpočtové kontrole finanční pomoci EU Afghánistánu. Pan Pino Adlaki je zpravodajem. Pardon, paní Jetenmeky je naší navrhovatelkou. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Budeme to muset ověřit, takže hlasujeme poznacím návrhu číslo 7. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ano. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 9. Hlasem Afganistánu. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 12 eh, s ústní změnou. Číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 13. Eh, proti? Zamítnuto. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 20. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme si to ověřit, pokud se přejete, ale bylo to zamítnuto. Poznací návrh číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 24. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Není závěrečné hlasování. Poprosím elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Třicet dva pro. Čtyři se zdrželi a nikdo nebyl proti. Blahopřejeme paní Jetenmeky. Nyní Gruzie. Zpráva pana Liseka. Poznací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme se, dobrá, hlasujte prosím. O 13. Konec hlasování. Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdrželi se. Přijato. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 21 s ústní změnou zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 23. Kdo je pro? Proti? Musíme si to ověřit. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo 23. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Váš eh, plán mobilizace nezafungoval. Takže není další válka totiž další pozměňovací návrh, číslo 2425, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme si to. Hlasujeme o číslu 29. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo dva, Kdo je pro? Třicítka, dobrá. Tak se vrátíme a ověříme si pozměňovací návrh číslo 30. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Stejnou, stále stejnou většinou, já to odsud vidím. Kompromis číslo dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme si to. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo 32. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 38. Kdo je pro? Proti? Pardon, eh, ano, proti. Zdrželi se? Musíme to ověřit. Jsme u čísla 38. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Přijato o čtyři hlasy. Eh, ověřme si to ještě jednou. Takže číslo 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověřme se to. Hlasujeme o čísle 40. Dobrá, konec hlasování. Přijato. Číslo 41, kdo je pro? Proti? zdrželi se, opět ověříme. Hlasujeme o pozicím návrhu 41. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato o dva hlasy. Nyní poznací návrh číslo 42. Kdo je pro? Proti? Ano, ověřme si to. Jsme u 42. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto, protože počet hlasů pro i proti je shodný. Čtyřicet tři, kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. Myslím, že přijato. Dobrá, ověříme. Takže číslo 43. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Dobrá, nyní poznací návrh číslo 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 45. Kdo je pro? Proti? Ano. Proti? Myslím, že přijato, ale ověřme si to. Jsme u 45. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Ne? A pan Svoboda je pro, takže, takže přijato. Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme? Dobrá. V číslo 47. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Takže přijato. Není číslo 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Poznací číslo 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já Myslím, že 53 si musíme ověřit. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 54, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, pozměňovací návrh číslo 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to, myslím, ověřit. Hlasujeme o 58. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 59, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh k úvodnímu stanovení A, poznací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ověříme. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A není číslo dva, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, pokud si to přejete, hlasujte, prosím. Jsme u poznacového návrhu číslo 2. Konec hlasování. Přijato. I s vaším hlasem. Kompromis číslo 1, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh eh, číslo 7 a 8, totožné, naraz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověřme si to. Jsme u čísla 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ana je proti, pan Svoboda je proti, takže 19, 20 k 19 je přijato. Nyní poznací návrhu z výboru INTA. Unblock až do čísla 8. INTA 1 až INTA 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další odpada, takže není elektronicky o celé zprávě. Pardon. Takže číslo 8, ale pouze pokud kompromis číslo 5 není přijat. Proto jsme řekli, já se pamatuju, že pětka byla přijata, proto uh, jen ta 8 odpadá. Jako vždy jsme měli pravdu a není hlasujeme prosím elektronicky závěrečné hlasování. Stále ještě dva hlasy chybí. Pan Svoboda a ještě někdo. Ano, konec hlasování. Přijato. Blahopřeji panu Lisekovi.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 Čeká nás rozprava o žádosti Chorvatska o členství v Evropské unii. Poprosím všechny ty, kdo potřebují opustit jednací sál, aby tak učinili. A ostatní, aby se usadili. Takže smlouva o přistoupení Chorvatské republiky bude dalším bodem. Poprosím vás, abyste vzali v potaz, že pro Chorvatsko i pro Unii jde o důležitý okamžik. Eh, podle toho bychom k tomu měli přistupovat. Body 7 a 8 dnešního pořadu jednání budeme projednávat naraz, vzhledem k tomu, že eh, návrh doporučení ohledně žádosti Chorvatského členství v Evropské unii a doprovázející zpráva. Eh, u obojího je zpravodaj pan Svoboda a tyto dvě věci spolu navzájem souvisí. Chorvatsko dokončilo přístupová jednání s EU 30. června. Rada požádala Evropský parlament o souhlas. Podpis smlouva přestoupení plánovaná 19. prosince ve Varšavě. Poté bude zahájen ratifikační proces v členských státech a Chorvatsku s cílem Eh, přivítat 28. členský stát 1. července 2013. Eh, musíme tedy dát svůj souhlas jakožto parlamentu Já nyní dávám slovo našemu zpravodaji panu Svobodovi, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za úvod. Eh, jak říkal pan předseda, jde o body 7 a 8 našeho pořadu jednání. Bod 8 je sice ten důležitější bod, ale na druhé straně je docela snadný. Jedná se o ano nebo ne a moje doporučení je samozřejmě ano smlouvě o přistoupení Chorvatska do Evropské unie. Víte, že probíhala dlouhá jednání s Chorvatskem, ta vyjednávání my jsme vždy doprovázeli zprávami z eh, tohoto výboru a e, také jsme mm, upozorňovali na nutnost reform, které je zapotřebí ještě provést. Tento parlament e, zaujal takový postoj, který je kritický e, k Chorvatsku, ale současně pozitivní a povzbuzoval Chorvatsko k provádění jeho reform tak, aby se mohlo stát členem Evropské unie. My jakožto parlament jsme sice eh, počítali s tím, že eh, dojde k ukončení těch vyjednávání dříve. Doufali jsme, že se to podaří do konce roku 2011 mm, během legislativního období tohoto parlamentu. Eh, nyní je tedy naplánován přístup na polovinu roku 2013 a proto bychom ještě letos chtěli eh, schválit rozhodnutí, týka, tedy v tom smyslu, že souhlasíme se smlouvou o přistoupení, tak jak již řekl kolega. Eh, smlouva bude podepisována 19. Eh, ve Varšavě. Já si myslím, že vyjednávání ukázala, že, že nejpodstatnější eh, body, které vyžadoval tento parlament v minulosti, jsou splněny. Uh, že můžeme souhlasit s výsledkem vyjednávání. Já jsem vždycky zdůrazňoval, že to není otázka Chorvatska, ale otázka celého regionu. I když víme, že další přistupující země z, toho, z tohoto regionu nebude na řadě v následujících několika letech, protože se zatím s nikým nevyjednává. My víme, že na konci tohoto roku rada v prosinci rozhodne, ale můžeme před předpokládat, že vyjednávání budou eh, trvat stejně dlouho jako s Chorvatskem, čili v následujících letech eh, nemůžeme očekávat z tohoto regionu žádné přistoupení, ale současně to znamená, a proto to rozhodnutí je tak důležité, současně to znamená, že konec, eh, že toto není konec procesu, ale že je to vlastně zelená pro integraci celého regionu. Ale Znamená to také, že každá země sama za sebe musí vytvořit příslušné předpoklady u sebe doma, eh, aby se mohlo vyjednávat o jejím přistoupení. Čili eh, naše ano k tomuto přistoupení eh, je ten důležitý signál, který tento parlament vyšle a který určí další směr. Já bych chtěl tomuto parlamentu navrhnout, abychom eh, vydali doprovodnou rezoluci, kde upozorníme na věci, které ještě Chorvatsko musí na své cestě do Evropské unie splnit. Eh, nevidím problém v procesu ratifikace, ale eh, Chorvatsko musí provést ještě určité reformní kroky v oblasti justice, v oblasti hospodářské a sociální politiky a tak dále a Chorvatsko také eh, musí v souvislosti s občanskými právy eh, včetně práv eh, národnostních menšin nejen srbské menšiny, ale i dalších menšin eh, vymezených eh, sexuální orientací například a eh, všech minoritních skupin. Tam má Chorvatsko ještě určitý, ehm, určité rezervy. Došlo tam k určitým případům, které jsme museli kritizovat. Předpokládám, že Chorvatsko ehm, z toho vyvodí určité závěry. Tato doprovodná rezoluce eh, uvidíme, že eh, doplňující nebo pozměňovací návrhy předloží i další výbory. Toto má znamenat, ano, my souhlasíme s přistoupením, chceme rychlý ratifikační proces, ale prosíme Chorvatsko, aby si uvědomilo svou odpovědnost eh, za to, že e, od spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem až po otázky přistěhovalců, ekologické politiky a společného vnitřního trhu, e, že až po otázky diskriminace, Eh, má eh, Chorvatsko ještě co dohánět. A nejen Chorvatsko, samozřejmě my víme, že se to týká i členských zemí, stávajících členských zemí, ale Chorvatsko je nyní v procesu přistoupení a mělo by se na tyto věci soustředit. V tomto smyslu, pane předsedo, eh, předkládám k diskusi svou zprávu. Doufám, že eh, se nám podaří pracovat tak rychle, abychom 20. listopadu eh, ve Štrasburku mohli odhlasovat tuto zprávu ve výboru a mm, abychom potom 1. prosince zde v Bruselu mohli eh, schválit rozhodnutí, příslušné rozhodnutí eh, ve smyslu souhlasu parlamentu a myslím si, že to bude důležitý závěr eh, dlouhotrvajícího procesu plného, ale vzájemného respektu a sympatií. A rád bych závěrem ještě řekl, že Chorvatsko a různé eh, jeho regiony, eh, členové vlády a jeho mm, parlamentní strany vždycky dávali najevo svůj respekt a současně, eh, současně přijímali naši kritiku. Eh, všechno to probíhalo v pozitivní atmosféře. Je to mm, pozitivní příklad spolupráce Evropského parlamentu a kandidátské země. Děkuji. Děkuji. Myslím, že víte, že toto je skutečně dobrým znamením nejen pro nás, ale také pro celou oblast, vidíme tak a můžeme ukázat, že lze dosáhnout pokroku a že se nezastavil proces rozšíření pro Chorvatsko, jak víte. Nečekáme tedy jen eh, eh, na Chorvatsko jako zemi, ale také čekáme na nové poslance z Chorvatska, který mezi nás přijdou. Doufám, že to bude co možná nejdříve. Nyní žádám pana Poselta, který je s tím zpravdem, aby si vzal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl eh, předložit otázku, kdy přesně bude probíhat hlasování ve Štrasburku, protože původně se říkalo pondělí 14. kolega Svoboda teď mluvil o 20. listopadu. To by byla je to, byla by to neděle, ne, tak bude to ve čtvrtek. Já jsem ve Štrasburku jenom do pátku, rád bych se tam vydal i v sobotu, ale neděle to už je trošku přehnané. E, přestože e, to budou 99. narozeniny toho Habsburského, e, který se zasadil o Chorvatsko, v tom bych viděl určitou symboliku, ale nemyslím si, že to bude 20. to hlasování. Bude to tedy, pokud se dívám dobře, čtvrtek 17 15. Ano, máte pravdu, děkuji. Dobře, přeložíme to tedy na ten čtvrtek. Ale eh, teď úplně vážně, já bych rád eh, chtěl jako služebně nejstarší ze stínových zpravodajů poděkovat kolegovi Svobodovi při té příležitosti za opravdu dlouholetou velmi dobrou spolupráci eh, na cestě, přístupové cestě pro Chorvatsko. Já si myslím, že to je opravdu historická událost. Eh, to slovo historický bychom neměli zneužívat, ale já jsem před 20 lety, dneska je to 20 let, jsem byl v Chorvatsku a eh, tam tehdy zuřila nejbrutálnější válka a sta tisíce, více než 100 tisíce, tisíc lidí na podzim roku 1991 bylo vyhnáno, eh, Vukovar byl zničen, eh, vzkvétající evropské město, vzkvétající malá Evropa. A když eh, to člověk prožíval na místě desetitisíce mrtvých, více než 100 tisíc vyhnaných a o 20 let později mám to štěstí ehm, zúčastnit se vyjednávání o přistoupení do Evropské unie, tak to slovo historický můžeme použít. A já jsem jsem šťastný, že se podařilo toto přistoupení Chorvatska 20 let eh, to trvalo, je to dlouhá doba eh, a že se podařilo je prosadit. A já musím říci, že jsem opravdu rád, že tento výbor to dokázal a že se plénum připojilo. Kolega Svoboda sám o tom mluvil v, v roce 2009 mm, jsme o tom mluvili, určila se data. Bylo to strašně důležité, protože pokud v tomto Evropském parlamentu se neurčí určitá data, určité lhůty, určitá kritéria, kritéria jsou důležitější než data a ta data se odkládají a odkládají, ale pokud nevytváříme tlak, tak nakonec se nepodaří vůbec nic. Celé se to odkládá do nekonečna a já já musím říci, že eh, vedle maďarského předsednictví, které mělo velké zásluhy, a eh, vedle Chorvatů samotných, je to opravdu v první řadě eh, zásluha Evropského parlamentu, to, že tento proces překonal obrovské překážky a přesto může tedy být doveden do úspěšného závěru. A chtěl bych říci, že žádný přistupující kandidát nikdy nemusel, nemusel překonávat překonat tolik eh, oprávněných i neoprávněných překážek a podmínek jako Chorvatsko. Ehm, mm, Evropská unie se zachovala jako země, která vychovala sedm dětí a u osmého dítěte se snaží ve výchově eh, dohnat to, co zanedbala u těch svých předchozích sedmi dětí. Já bych chtěl k těm textům, které máme před sebou říci, milý kolego Svobodo, doufám, že pan kolega Brok si tady nedělá tak velké nároky. Já jsem toho názoru, že eh, bychom se měli snažit, a to eh, bylo to, o čem jsme spolu mluvili, měli bychom se snažit, aby eh, to doprovodné eh, rozhodnutí, doprovodná rezoluce, která v tom vlastním, eh, my samozřejmě toho legislativního textu eh, s tím budeme souhlasit, k tomu řekneme jasné ano, ale co se týče té doprovodné rezoluce, tam bychom měli zmínit kritické body samozřejmě, ale já si myslím, že bychom se neměli snažit umístit tam všechna přání parlamentních různých eh, politických skupin a jak si to nadspat do této rezoluce. Nejen proto, že ta rezoluce by byla příliš dlouhá, eh, ale také eh, proto, že my jsme ve velmi složité situaci. Naše rozhodnutí eh, proběhne dva dny před chorvatskými volbami a my nechceme zasahovat do chorvatské vnitřní politiky. Naše rozhodnutí padne před eh, několik týdnů před důležitým referendem v Chorvatsku a my bychom Evropu proti Chorvatsku neměli eh, zbytečně štvát eh, zbytečným paternalismem. Čili já si myslím, že bychom se měli omezit na to skutečně nejdůležitější a pokud možno co nejméně eh, vnášet vnitřní politiku do této rezoluce. A já osobně jsem vypracoval celou řadu pozměňovacích návrhů pro naši politickou skupinu. Snažíme se ten text poněkud zredukovat na místo, abychom jej jaksi nafukovali. Takže takže všechny moje pozměňovací návrhy jsou vlastně krátící a nikoliv prodlužující pozměňovací návrhy. Při druhém čtení e, se o tom budeme jistě bavit podrobněji, ale jako základní linii bych rád to doporučil tento přístup a to i ostatním politickým skupinám. A chtěl jsem poprosit kolegu Svobodu. E, já nemám pozměňovací návrh, protože si myslím, že to nejlépe může udělat e, zpravodaj sám. Jedná se o bod 16 na konci, ten je důležitý, protože bod 16 říká zcela jasně, že vítá vítáme e, podporujeme podepsání smlouvy o přistoupení a těšíme se, až budeme moci e, přivítat e, pozorovatele z Chorvatska. A předtím tady máme v předchozím bodě, že vítáme ukončení vyjedna, přístupových vyjednávání a Hned se tady zaměřujeme na problémy, o kterých se musí ještě diskutovat, ale říkáme, že ta vyjednávání jsou ukončena, že, ale my vlastně od Chorvatska nemůžeme eh, požadovat nic, eh, což jsme, co jsme nepožadovali od ostatních kandidátských zemí. Proto bych chtěl navrhnout, aby bod 16 a bod 1 byly nějakým způsobem sloučeny hned na začátku, aby to naše jasné, jak podepsání smlouvy o přistoupení zaznělo hned na začátku textu jako hlavní vyznění tohoto textu a potom ty různé body, eh, které se týkají mm, ještě těch eh, věcí, které je třeba dohnat, eh, abychom je zmínili tedy až poté. Naše pozměňovací návrhu, návrhy sice nějaké podávat budeme, ale snažíme se, jak jsem říkal, ten text víc více zahustit a zkrátit, nežli jej nějak rozšiřovat. Tolik tedy k, v rámci této první rozpravy a ještě jednou opravdu mnohokrát děkuji všem politickým skupinám za vynikající spolupráci. Thank you very much. Děkuji. Nyní bude mluvit pan Předseduji Předsedující. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se připojil k těmto blahopřáním a potěšení nad výsledky. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že Chorvatsko si zaslouží, aby tento velmi dlouhý vyjednávací proces byl již uzavřen. Myslím, že se také shodneme na tom, že v rámci tohoto procesu Chorvatsko využilo velice dobře veškeré příležitosti, které byly poskytnuty a které byly také připomenuty zpravodajem. Nicméně jsem přesvědčen, že tato dnešní diskuze by se mm, měla uzavřít podle normálních standardů v parlamentu. Zde v parlamentu je i několik velice jasných příznivců eh, Chorvatska a mnoho dalších, kteří jsou tedy přáteli Chorvatska. A těšíme se na to, až se Chorvatsko stane členem EU. Souhlasím s formálními postupy. Je třeba je provést co možná nejtransparentněji a také co možná nejrychleji ale nemyslím si, že toto by bylo vhodné místo na to, abychom se zabývali jednotlivými eh, otázkami. Ale mm, škodilo by, kdybychom poukázali na to, že nový členský stát by měl ještě vyřešit eh, některé záležitosti, eh, aby Eh, plně odpovídal těm standardům, které si přejeme v Evropské unii a o nich velice otevřeně a hm, přátelsky pohovořil právě pan zpravodaj a my to podporujeme také za naše politickou skupinu. Měli bychom také zdůraznit, že Chorvatsko zaplatilo draze za své eh, přistoupení a je dobře, že už došlo tedy k uzávěru těchto vyjednávání. Děkuji, pan Brok. Sir Elmar. You have the floor, sir. Máte slovo, pane. <laughs> he, was speaking, you know, to friends in Croatia, but so. No, no, no, no. Mluvil s přáteli v Chorvatsku. That was a member of the national parliament in Germany. A to byl německý poslanec. a připravujete ratifikaci. Uvádí pan předseda. Nebyl to přítel, ale byl to stranický přítel. Specifikuje pan Brok. Já bych měl jenom jednu stručnou připomínku. Jednak ta zpráv, tu zprávu pana Svobody podpořím a v těchto nejistých dobách je to eh, důležitý signál, když řekneme ano přistoupení Chorvatska. Já myslím, že tím dáme najevo, že v určitých oblastech eh, se musí Chorvatsko ještě dále rozvíjet, mimo jiné v otázkách eh, právního státu, správy, v otázkách boje proti korupci. Tam to není ještě všechno v pořádku, ale já si myslím, že Eh, díky mm, střednědobé zprávě komise z 11. března eh, tady byly nastaveny určité další podmínky, které bylo nutné splnit pro to, abychom eh, mohli umožnit to přistoupení, podobně jako u jiných zemí, které přistupovaly. Já myslím, že ten vývoj nyní jde správným směrem. Myslím si, že i ve zprávě o pokroku, kterou vydala komise eh, pro ostatní balkánské státy, jsme viděli, že je tam eh, celá řada problémů a že bude zapotřebí dlouhé doby, nežli dojde k, dalším, k dalšímu přistoupení. Já si myslím, že příklad Chorvatska je dobrý eh, proto, abychom ukázali, že když se splní podmínky, že jsou zde otevřené dveře, že je zapotřebí, eh, že je to dobré i z důvodu pro stabilizaci regionu a proto si myslím, že bychom se měli zařídit podle doporučení zpravodaje a eh, zařadit na určitá místa, jak si náš důraz. On, on behalf... Děkuji. A nyní za komisi chci vybídnout pana Langera, aby si vzal slovo. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, jak víte, komise své stanovisko k přistoupení Chorvatska eh, vydala 12.10. Bylo to pozitivní stanovisko, komisař File byl eh, tady v parlamentu a v rámci balíčku rozšíření toto stanovisko představoval. Jak už bylo naznačeno, Chorvatsko je první zemí, které e, přistupuje v rámci nových postupů pro rozšíření a samozřejmě e, jsme museli provést mnoho e, srovnávání, mnoho benchmarků, trvalo to dlouho, ale pomohlo to k tomu, aby Chorvatsko opravdu bylo podpořeno na této cestě k přistoupení a komise Eh, se vyjádřila velmi pozitivně v tom smyslu, že Chorvatsko je na dobré cestě a je připraveno stát se členem. Zpráva o pokroku eh, nyní je tou poslední zprávou o pokroku a mm, my eh, budeme nadále vydávat monitorovací zprávy. Chtěl bych k těm monitorovacím zprávám říci několik slov, protože ta smlouva a přistoupení, pro tu smlouvu přistoupení dostala komise robustní mandát mandát eh, za tím účelem, aby další kroky Chorvatska mohla sledovat a monitorovat. Eh, my už tedy nebudeme vypracovávat zprávu o pokroku. Ta zpráva o pokroku eh, se na podzim příštího roku stane nebo bude nahrazena tedy monitorovací zprávou, která bude vypadat poněkud jinak nežli zprávy o pokroku. Půjde více do detailů, bude se zaměřovat na závazky, které převzalo Chorvatsko a, na pokrok pokrok dosažený v těchto jednotlivých oblastech. Nástrojem eh, pro přípravu těchto zpráv je takzvaný, mm, jsou takzvané monitorovací tabulky, které zpracováváme mm, pololetně. Tyto tabulky budeme připravovat mimo jiné na základě informací, které dostaneme od Chorvatska, ale budeme využívat i všechny ostatní informace, například od nevládních organizací, proto abychom měli opravdu mm, spravedlivé a objektivní negativní hodnoce klubu Chorvatska. Příští monitorovací tabulky budeme eh, předkládat eh, radě příští měsíc eh, k diskusi společně se stávající zprávou o pokroku. Budeme také pokračovat v dialogu, který jsme zahájili s Chorvatskem ehm, v rámci postupu dohody o stabilizaci a mm, při, mm, přidružení, e, která e, bude sjednána nebo ukončena na konci tohoto roku v prosinci. Eh, ty monitorovací tabulky už jsem zmínil a kromě toho budeme předkládat pololetně zprávy ke kapitolám, které jsou považovány eh, za mimořádně kritické. Je to kapitola 23 justice a základní práva a potom kapitola o konkurenci, na tu se také zaměříme, to je kapitola 24, eh, potom je to kapitola týkající se svobod a bezpečnosti a spravedlnosti. Smlouva o přistoupení nám dá dává také možnost, že aby rada mohla eh, zaujmout eh, nebo navrhnout určitá opatření na návrh komise eh, v tom smyslu, aby Chorvatsko nemuselo nutně splnit všechny podmínky, ke kterým se původně zavázalo. Máme dokonce možnost eh, vyslat eh, určité varovné signály do Chorvatska, pokud budou zjištěny určité problémy, eh, které naleznete také nebo budou zmíněny v těch monitorovacích zprávách. My za komisi celý tento monitorovací mechanismus považujeme za možnost Ehm, vytvořit eh, systém spolupráce s Chorvatskem. Ehm, vy víte, že v rámci příprav eh, přistoupení eh, bylo naším společným cílem to, aby Chorvatsko na, ten, na to přistoupení opravdu bylo kompletně připraveno, aby splnilo všechny podmínky, které splnit musí pro to, aby se mohlo stát členem. Děkuji. Děkuji a slovo dávám panu Svobodovi. Děkuji jenom stručně. Já bych chtěl poděkovat komisi i radě eh, a různým předsednictvím rady eh, která eh, přispěla k tomu, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a Eh, institucemi eh, a komisí dobře fungovala. Já musím říci, že tato spolupráce na bázi důvěry skutečně bylo, mm, se stala tím, co dovedlo k tomu, že jsme nalesli dobré řešení. Já bych chtěl možná Teď jenom ještě vyslovit dvě připomínky. Ta jedna se týká toho, co říkal pan kolega Poslt a co navrhl. Já jsem um, Eh, ochoten ujmout se toho, mm, co navrhoval pan posel a sloučit články 1 a 16 a tak, aby to pozitivní poselství, to ano, bylo hned umístěno hned na začátku a pak až v pokračování toho článku eh, od článku 2, abychom začali vlastně eh, jak si mluvit o těch podmínkách které jsou součástí samozřejmě této zprávy. My tedy chceme vyslat ten signál, že vítáme kolegy, že souhlasíme s přistoupením, vítá, těšíme se na pozorovatele z Chorvatska. To bude na začátku a pak od bodu dvě eh, budeme pokračovat tedy mm, výčtem těch eh, různých podmínek. I ty eh, zkracující návrhy kolegy Poslta, na ty, se, na ty se podíváme. Většinou to probíhá tak, že spolupracujeme se stínovými zpravodaje určitě nalezneme kompromisní formulaci eh, a mm, naš, požádal bych naše kolegyně a kolegy, aby tu zprávu podpořili s nebo to přistoupení podpořili z, opravdu důrazně, protože je to skutečně důležitý signál. K těm monitorovacím zprávám eh, my bychom chtěli sdělit výboru, že jsme se dohodli se stínovými zpravodaji na tom, že samozřejmě monitorovací zprávy a ty pololetní zprávy eh, si budeme pročítat, ale vlastně ne mm, proto, abychom se nějak zaměstnali tady ve výboru. Eh, budeme se na ně zaměřovat jedně, když budeme vědět o opravdu o zásadních problémech s prováděním reform. Pak bych eh, eh, rád, eh, aby se tím zabývala skupina pro jihovýchodní Evropu v tomto výboru, čili chci říci, že naše parlamentní strana se nebude zabývat nějakým mm, důsledným monitorováním, to je úloha komise, jenom v případě zásadních problémů bychom se do toho ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům, všem kolegyním a kolegům a doufám, že Eh, dosáhneme opravdu širokého konsensu ve smyslu souhlasu ke smlouvě a souhlasu s přistoupením. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem kolegu Poslta chtěl mm, nalákat do Štrasburku v neděli. Eh, eh, uděláme to tedy ve čtvrtek. Děkuji. Um, Děkuji. Než uzavřeme téma, bych chtěl ještě oznámit, že lhůta pro pozměňovací návrhy vyprší zítra 21. října v poledne. A druhé oznámení, které pro vás mám, je, že jsme rozhodli, že prodloužíme lhůtu pro pozměňovací návrhu ohledně, návrhy ohledně Ukrajiny, což bylo do čtvrtka 3.11. v poledne. Ano, pan Brok. Není, to není možné, pane předsedo až do pondělka, nebo co to je, 31. října. Já hovořím o 3. listopadu. Tak, tak to je výborné. Výborně, tak i na tom jsme se shodli. Třetí oznámení je, že následující schůze se bude konat ve Štrasburku 24. od 19.15 do 21.15 a to za přítomnosti pana Longue, což je francouzský minister obrany. A ještě vám chci oznámit, že jsem vám velice vděčný za to, že jsem měl příležitost předsedat této eh, historické schůzi a děkuji všem kolegům, kteří se této historické chvíli s námi zúčastnili. Aha, ještě, pane Svobodo? Já mám jen dotaz. Zda máte informaci o tom, zda pan eh, Brok zůstane spíše tady na té eh, krajní levici nebo zase posune více do středu. Myslím, že by bylo dobré, že by to posílo jak levici, tak EPP. Myslím, že dalším krokem by bylo jen posunout se ještě dále na extrémní eh, kraji. A blahopřejeme našim chorvatským přátelům.